Okay. If members would take their seats. Prosím, posaďte se. Jean-Paul, you want the floor? Jean-Paul, ano, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, já jsem rád, že jsme tady v tomto sále eh, s výborem Libe dohromady, ale divím si, že žádný z poslanců Ekonu nemá svoji cedulku na stole. Máme právo se zúčastnit hlasování? Já myslím, že problém je, že jména cedulky Ekon jsou mm, ve vedlejším sále, kam se pak odebereme, takže já si nemyslím, že tady e, služby parlamentu e, si uvědomili, že by potřebovali dvojí sadu cedulek. Tak příště No, tak eh, před prezident eh, prezident Spojených států řekl, když mám dvě dcery, tak je mám rád obě stejně. Takže když jsou tady dva výbory, tak je třeba s nimi zacházet stejně. Ale eh, François Hollande neřekl, když mám dvě ženy, že je miluji obě taky. Well, anyway, we're going... Každopádně začneme, protože už je čtvrt a já nejsem schopen říci, zdali tady je dostatečný počet členů kvůli hlasování. Please, please. Tak prosím. Já jsem čekala dlouho, než eh, eh, se sem dostaví členové s cedulkami nebo ne. Takže přijetí programu nejprve. Nikdo není proti, takže přijato a bod teda programu je hlasování. Takže kdybyste eh, tam vložili kartičky do zařízení, abychom si to mohli otestovat, otestovat si hlasování, prosím. Okay, we have... Dobře, technický problém tady nastal. Surprise in this room. Takové překvapení, že? Tady v tomto sále, jako obvykle. Já tady to nenávidím. On that side then. No, actually. Oh, can I take this machine here? Oh, can you operate the machine? Can you operate the machine? Can you... Okay, well at the moment. Dobře. Hm, takže takže čtyři z Alde navíc. No, to je divný, já je tady nevidím. Ani tolik dohromady jich tady nevidím. <laughs> Ani čtyři tady pohromadě nejsou. <laughs> Nebo snad ano? Who's here from Aldi? Kdo tady je z Alde, prosím vás? Jeden, dva. No tak to nemůže být správně přece, protože tady to píše... Eh, eh, no, Aha, takže asi nebudeme hlasovat elektronicky. No, no to je špatně přece. Čtyři členové z ALDE navíc. A je jich tady celkem jenom pět. Takže to nefunguje. We've only got five in the room. Jenom pět v sále. You can follow the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 Takže teď mi to říká, že celý výbor je složený jenom z ALDE. No dobře. 61 kartiček, ano, 33 jenom zmáčklo, 54 zmáčklo, 61 voženo. 57 zmáčklo, 58, 59, Aha, 61. Už teď, takže dva ještě, dvě, dvě kartičky sice vloženy, ale nezaregistrovaly se. Takže možná eh, to jsou prázdná místa, prázdné židle. Nebo ty kartičky nefungují, no to mě vždycky právě vadí. Tak. Tak prosím. Takže za prvé Máme zde pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijate. Jury Van. Eh, 12 pro, proti, zdržel se přijat. 13 pro, proti, zdržel se přijat. 65 pro, proti, zdržel se přijat. 66 pro, proti, zdržel se zamítnut. Jury 11, o tom jsme, ne, ano, Jury 11 pro, proti, zdržel se zamítnut, návrh 14 pro, proti, zdržel se, můžeme si to prověřit, návrh 14 prověříme. Come Well, I'd like somebody. Oh, yeah, okay. Uh, that's carried Takže 33 ku 26. Návrh 67, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 15 pro. Proti. Sorry, there was an oral amendment, it wasn't very clear. To include... To nebylo jasné, takže eh, e-money po mobilních telefonech, takže dobře, s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Návrh 68 je slučitelný, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 69 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 16 pro, proti, zdržel se, prověříme 16. Přijato. 31 po 27 návrh 7 70 pro, proti, zdržel se zamítnut, kompromis A pro, proti, zdržel se přijat, návrh 19 pro, proti, zdržel se přijat, 73 pro, proti, zdržel se zamítnut, Jurid, 13 je totožný, 20 pro, proti, zdržel se přijat. Prověříme, pokud chcete, dobře. Přijaté. 36 24. Návrh 76 pro. Proti. Zdržel se Prověříme, prověříme. Já myslím, že byl přijat, ale prověříme. Třicet pět ku dvaceti třem. Takže sedmdesát sedm. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 78 pro, proti, zdržel se, zamítnout, 21 pro, proti, zdržel se, přijat. 15 pro, proti, zdržel se, zamítnout. Prověříme 15. 28 pro, 31 proti. Zamítnut. Návrh 79 pro, proti, zdržel se. Zamítnut. 80 je stejný nebo ne? Ne. Takže návrh 80 pro, proti, zdržel se. Zamítnut. Kompromis B pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 84 stažen, 23 pro, proti, zdržel se přijat. Osmdesát devět pro, proti, zdržel se zamítnut, devadesát pro, proti, zdržel se zamítnout 93 pro, proti, zdržel se, prověříme, 93, 93. Přijat. Návrh 17 pro, proti, zdržel se zamítnut, 24 pro, proti, zdržel se přijat, 95 pro, proti, zdržel se přijat, 104 pro, proti, zdržel se zamítnut, 105 pro, proti, zdržel se zamítnut. Jury 18 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Jury 18. Is anybody more voting? Oh. Right, that's Karen. Přijat. 20, 34 pro, 25 proti. Návrh 25 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 26 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 27 s ústním pozměňovacím návrhem eh, to vypustit poslední část věty. Souhlasíte s ústním návrhem? Dobře, takže s tím ústním návrhem, kdo je pro? proti, zdržel se přijat. Návrh 28, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 109 odpadá, 110 pro, proti, zdržel se přijat. Prověříme, jestli chcete, ano. Já myslím, že jeden EPP byl proti. Návrh 29 pro, proti, zdržel se přijaté 112 pro, proti, zdržel se přijat, návrh 30 pro, proti, zdržel se přijat, 31 pro, proti, zdržel se přijat, 120 pro, proti, zdržel se, to je jiná kombinace, teď prověříme, návrh 120, prověříme. Všichni odhlasovali, zamítnut. You close. Wait till I say close. Já se omlouvám, já to chci 120. Eh, ještě bych ho chtěla prověřit. Eh, ano, opět hlasujeme ještě jednou o 120, protože sekretariát to uzavřel předtím, než jsem já řekla, že končím hlasování, takže podle mého soudu ne všichni hlasovali. 120, ještě jednou, za hlasování o 120. Možná teď je to úplně naopak. Já, já to, to bude naopak, eh, takže pokud ještě ten jeden, kdo nezmáčkl konflikt, nezmáčkl, tak uzavřu. Vy jste oznámila výsledek, ale už. Vy jste oznámila výsledek, takže je to uzavřeno. Jakmile se oznámí výsledek, je to uzavřeno. Stejně zamítnu to dobře. Takže. Ale já se omlouvám, ale, no ale vy jste oznámila výsledek. Takže není možné hlasovat znova a vy to víte velice dobře, jakmile se oznámí výsledek. No dobře. Takže prosím. Takže, eh, takže prosím vás, eh, respektujte, když řeknu, že končím hlasování. Takže 32, kdo je pro? Proti, zrušil, zrušil se přijat. 121 pro, proti, zdržel se zamítnut. 122 pro, proti, zdržel se. Můžeme si prověřit 122? Ještě dva by měli hlasovat. Uzavírám, končím, dobře, hlasovali všichni, přijat. To totožné, takže 33 První část, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijata. Druhá část pro? Proti, zdržel se, přijata. 123 pro první část pro, proti, zdržel se, zamítnuta. Aha, to má smysl samo sobě potom. Ano, druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. 124 pro, proti, zdržel se, přijat. 913 pro, proti, zdržel se, přijato. 125 pro, proti, zdržel se, přijato. 9, 14 pro, proti, zdržel se, přijato. 34 pro, proti, zdržel se, přijato, 126 pro, proti, zdržel se, přijato, 35 pro, proti, zdržel se, přijato, 127 pro, proti, zdržel se, prověříme, 127 ještě tři, dva, uzavírám, končím hlasování a návrh byl zamítnut. 128 pro, proti, zdržel se. Prověříme 128. Prověříme 128. Ještě dva mají hlasovat, ještě jeden. Končím hlasování. A návrh byl přijat 32 ku 31. Návrh 129, kde je pro? Proti? Zdržel se. Přijat na 130 pro? Proti? Zdržel se. Přijat 131 pro? Proti? zdržel se přijat. Kompromis C pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis D pro, proti, zdržel se přijat. 135 pro, proti, zdržel se přijat. 38 pro, proti, zdržel se přijat. 136 pro první část pro, proti, zdržel se přijat, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuta. 137, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuta. 39 pro, proti, zdržel se přijat 138 pro, proti, zdržel se zamítnut, 139 pro, proti, zdržel se přijat. 100, prověříme, dobře, prověříme 139. Svýmout. Ještě tři, prosím, dva, ještě jeden, ano, končím hlasování. Přijato. 36 ku 26. 140. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Socialisté eh, nehlasují, takže prověřím 140. Končím hlasování, konec hlasování. Přijato 36 26. Návrh 141. Kdo je pro? Aha, ten odpadá, omlouvám se. Návrh 40 pro, proti, zdržel se přijat. 142 pro, proti, zdržel se přijat. 22 pro, proti, zdržel se přijat. 42 pro, proti, zdržel se přijat. 43 pro, proti, zdržel se přijat. 143 pro, proti, zdržel se přijat. 44 pro, proti, zdržel se přijat, 144 pro, proti, zdržel se přijat, 145 pro, proti, zdržel se přijat, 45 pro, proti, zdržel se přijat, kompromis E pro, proti, zdržel se přijat, e, návrh 2 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 2 pro, proti, zdržel se přijat. 3 pro, proti, zdržel se přijat. 48 pro a omlouvám se odpad. Návrh 4 pro, proti, zdržel se přijat. 3 pro, proti, zdržel se přijat. 5 pro, proti, zdržel se přijat. 4 pro, proti, zdržel se přijat. 49 pro, proti, zdržel se. Prověříme, 49 prověříme. Prověříme 49. Končím hlasováním, končím zamítnut. 29 pro, 33 proti. Návrh 50 pro, proti, zdržel se. Prověříme 50. Končím hlasování. Aha, přijat, přijat. Do <laughs> velkou většinou. Návrh 6 pro, proti, zdržel se zamítnut. 5 pro, proti, zdržel se přijat. 51 pro. Aha, ty odpadly. Takže odpadají, takže 54 pro, proti, zdržel se zamítnut, 55 pro, proti, prověříme 55. Všichni odhlasovali, dobře, končím hlasování. A návrh byl přijat 36 26. Návrh 50, ne, ten je slučitelný, ano, 56 pro, proti, zdržel se, prověříme 56. Já myslím, že byl přijat, ale aby to bylo jisté, tak ještě dva, končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 30 pro, 32 proti. Návrh 2 pro, proti, zdržel se, přijat. 57 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 6 pro, proti, zdržel se, přijat. 7, 9 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Jury 3 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 9, 8 pro, proti, zdržel se zamítnut, 9 pro, proti, zdržel se zamítnut, návrh 58 pro, proti, zdržel se. Prověříme, 58. Ještě dva. Chybí. A najednou nová karta se objevila ale pořád ještě dva. Dobře, končím hlasování. Zamítnut. 90 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 60 pro, proti, zdržel se přijat. Jury 4 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 7 pro, proti, zdržel se přijat. 61 pro, proti, zdržel se, přijat. Jury 5 odpadá. Návrh 8 pa, 5 pro, proti, zdržel se, přijat. 62 pro, odpadá, takže 63 pro, proti, zdržel se, přijat. Jury 6 odpadá, Jury 7 pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 9 pro, proti, zdržel se přijat. 64 odpadá, návrh 10 pro, proti, zdržel se přijat. A dobře, takže teď budeme elektronicky hlasovat o celém návrhu v této pozměněné podobě. Všichni odhlasovali, končím hlasování. Ano, takže 57 pro, 5 proti a jeden se zdržel. A nyní elektronicky hlasujeme o legislativním usnesení. Ano, všichni hlasovali, takže uzavírám hlasování. A 56 pro, 5 proti a jeden se zdržel, Nebudeme hlasovat o vyjednávání, protože budeme muset vyčkat a to uděláme, doufám, s tím eh, přidruženým návrhem. Takže tím děkuji všem. To je vše, co se týká výboru Ekon. Did somebody, the, the rapporteur... Přeje si zpravodaj slovo nebo někdo jiný?